Good afternoon, ladies and gentlemen, maybe good Dobrý večer, dámy a pánové. Když dovolíme, zahájili bychom naše zvláštní zasedání výboru REGI. Tedy tímto zahajuji schůzi. Začneme přijetím návrhu pořadu jednání. Pořad jednání, jak vidíte, je velice stručný. Je to zvláštní zasedání, jsou nějaké komentáře připomínky nejsou. Program je tímto schválen. Žádná zvláštní oznámení pro dnešek nemám pro výbor regi a tím pádem můžeme navázat hlavním bodem naší dnešní schůze. A to je výměna názoru s panem Maudisem Dombrovskisem, místopředsedou Evropské komise pro euro a sociální dialog na téma návrhu komise k zavedení strukturálních reform program 2017 až 2020. V prosinci roku 2015 komise odeslala parlamentu a radě návrh na řízení, kterým by se zřizoval podpůrný program pro strukturální reformy na období 2017 až 2020. Záměrem eh, tohoto programu je pomoci členským státům připravit a implementovat institucionální, administrativní a strukturální reformy, včetně pomoci pro účinné a efektivní využívání finančních prostředků Unie na podporu růstu a tvorby pracovních míst. Podpora bude poskytována na základě žádostí členských států a to v kontextu nejprve specifických doporučení pro daný členský stát v souvislosti s procesem evropského semestru a na základě hospodářských programů pro přizpůsobení a nebo reform, které členské státy podstupují z vlastní iniciativy. Tato, tento návrh má dvojí právní základ, články 175 a 197 smlouvy a obsahuje přizpůsobení, respektive pozměňovací návrhy eh, nařízení komise. Navrhuje se rozpočet 148 milionů euro, který bude odečten z rozpočtu pro technickou pomoc, který, který má eh, komise k dispozici v rámci fondu ESFS a fondu pro soudržnost. Relevantním parlamentním orgánům trvalo poměrně dlouho diskutovat kompetence k této otázce, ale 4. května 2015 konference předsedů rozhodla, že se odpovědnost rozdělí mezi jednotlivé výbory. Výbor Regi byl potvrzen jako hlavní výbor. Ekon pak připraví stanovisko podle článku 54 jednacího řádu. Rozpočtový výbor a výbor pro zaměstnanost vypracuje stanovisko podle článku, vypračují stanovisko podle článku 53+. Plus. Výbory Kult a Pech eh, pak vypracují běžná stanoviska podle článku 53. Na základě těchto rozhodnutí teď může začít naše práce. A já jsem svolala dnešní zvláštní zasedání tak, aby místo předseda komise Valdis Dombrovský s nám mohl představit návrh, a to jak našemu výboru, tak navrhovatelům stanovisek z příslušných výborů. Dnes už máme eh, oba spoluspravodaje, jsou to konkrétně paní Krell a pan van Nistelrooy. A eh, jsou zde také stínoví zpravodajové a navrhovatelé stanovisek z dalších výborů. Za Empl je to pan Sogor, vyslovuji to správně, alespoň přibližně. Děkuji. Za výbor pro rozpočet je navrhovatel Jan Olbricht, ten je také zde, vítejte. Bohužel navrhovatel z výboru Ekon zatím nebyl jmenován a doufejme, že bude jmenován do konce tohoto měsíce. Snad už příští týden. Ano, ještě tento měsíc, jak doufám. Takže teď dostane slovo komisař Dombrovskis na úvod a poté dostanou slovo jednotliví poslanci. Začneme spolu s pravodají, navrhovateli stanovisek a stínoví zpravodajové. Nejprve tedy má slovo pan Dombrovskis. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji vám za pozvání k diskusi o programu na podporu strukturálních reform. Zrovna minulý týden Evropská komise přijala specifická doporučení pro jednotlivé členské státy v rámci evropského semestru. V zásadě jsou to doporučení, která mají implementovat strukturální reformy, modernizovat eh, hospodářství členských států, posilovat konkurenceschopnost, podporovat investice, vytvářet nová pracovní místa, zvyšovat životní standardy a prosazovat konvergenci jak uvnitř členských států, tak napříč Evropskou unii. A na základě zkušeností víme, že reformy fungují. Ty členské státy, které již implementují ambiciozní reformní programy, jako například Španělsko, Irsko, Portugalsko, eh, také pobaltské státy v minulosti, dnes dohánějí všechny ostatní a zaznamenávají jedny z nejvyšších růstových rychlostí v Evropě. A to znamená nová pracovní místa, méně chudoby a méně sociálního vyloučení. Nicméně v průměru eh, je implementace reform eh, neuspokojivá. Podle našich stávajících hodnocení situace eh, členské státy provedly něco mezi omezeným a určitým nespecifickým pokrokem, co se týká specifických doporučení v oblasti reform. Uznáváme, že implementace reform si vyžaduje politickou odvahu řešit občas eh, velice výrazné zájmy určitých skupin, jiné reformy jsou rozpočtově nákladné a jiné jsou komplexní technicky. Velice často země rovněž čelí různým výzvám, co se týče například administrativních nebo institucionálních kapacit. Legislativa nestačí. Počítá se hlavně účinná implementace a to je často to nejtěžší. Takže v rámci podpory zemí, jako jsou tyto, komise zaujala proaktivní přístup a v loňském roce vytvořila eh, podpůrnou službu pro strukturální reformy a předložila návrhy na dedikovaný nástroj, který by poskytoval podporu strukturálním reformám, což je tedy teď ten podpůrný program pro strukturální reformy. Cílem tohoto programu je posílit kapacitu členských států připravovat a implementovat reformy a to zejména v kontextu eh, procesu hospodářské zprávy věcí veřejných, v rámci zejména doporučení pro konkrétní státy a v rámci programu makroekonomického přizpůsobení, kde je implementace, kde, které se týkají implementace legislativy EU anebo implementace jiných prorůstových reform, dokud jsou tedy tyto v souladu s prioritami EU. Tento program rovněž eh, zahrnuje pomoc pro efektivní užívání prostředků z EU, zejména samozřejmě strukturálních a investičních fondů. A kromě toho, tento program bude otevřen pro všech 28 členských států EU. Spektrum oblastí politiky, které jsou způsobilé pro podporu v rámci tohoto programu, je velice široké. Od efektivních eh, veřejných služeb, přes zprávu eh, věcí veřejných, přes eh, politiky pracovního trhu, přes politiky pro biznis, finanční sektor, přístup k financím a tak dále. Tato podpora bude poskytována přímo službami komise a nebo externími poskytovateli a nebo subjekty z jiných členských států, a nebo specializovaných mezinárodních organizací. Přičemž důraz bude na praktické podpoře přímo v terénu, to znamená školení e, přímo při práci, řekněme, oproti školení někde v učebně. Komise pak připravuje další podporná opatření v spolupráci s členskými státy, kterých se to týká na základě jejich prvotních žádostí a samozřejmě hodlá i analyzovat výsledky. Jinými slovy, ta podpora bude vzájemně odsouhlasena mezi komisí a členským státem a tím se posílí pocit vlastnictví daných reform v rámci členského státu jako takového. Samozřejmě eh, nemusím říkat, že je potřeba se vyhnout duplicitě v rámci našich snah anebo poskytování financování. My se budeme snažit, aby finanční podpora v rámci Eh, tohoto podpůrného systému doplňovala technickou pomoc v rámci eh, čerpanou z jiných programů EU a nebo z víceletého finančního rámce a jiných činností financovaných eh, z fondů jako ESF. Takže jak jak specificky by SRSP bylo financováno. Navrhujeme vytvořit dedikovanou finanční obálku pro, program, eh, pro tento program ve výši 140,8 eh, milionů euro na to příští období 2017 až 2020. Tato obálka by pocházela z eh, přepracovaného nasazení části technických finančních prostředků disponibilních komisí v rámci Fondů pro politiku soudržnosti a rozvoj venkova. Takže to znamená, že víceletý finanční rámec by se neměnil. Musím, myslím, zdůraznit, že národní obálky členských států, včetně technické pomoci a disponibilních prostředků pro jednotlivé členské státy pro specifické operační programy v rámci těch příslušných alokací Fondu pro politiky soudržnosti a rozvoj venkova, se rovněž nezmění. Takže nesaháme ani na národní obálky tomto ohledu mi dovolte vás ujistit, že služby komise eh, stanovily tuto částku na financování eh, SRFP s přihlédnutím k potřebám na technickou pomoc a jiným činnostem v rámci politiky soudržnosti a rozvoje venkova. Dovolte mi rovněž připomenout, že na období 2014 až 2020 máme téměř 400 milionů euro navíc eh, na technickou pomoc v rámci těchto fondů ERDF, ESF, Fondu pro soudržnost a rozvoj venkova. V porovnání s předchozím programovacím obdobím, to znamená, je to o 400 milionů navíc v rámci té centralizované technické pomoci za toto období. Naše analýzy ukazují, že i po předpokládaném eh, po změněném nasazení prostředků budou, bude k dispozici víc peněz na technickou pomoc. Když porovnáme tuto iniciativu komise s předchozím obdobím 2007 až 2013, samozřejmě každoročně budou rozpočtové orgány eh, provádět dohled nad rozpočtem navrhovaným komisí a to zahrnuje i každoroční výdaje na tento podpůrný program. Členské státy také budou mít možnost transferovat eh, své finanční prostředky z obálky pro eh, technickou pomoc eh, do tohoto programu a budou moci kontaktovat technickou podporu. Aby se toto usnadnilo, předpokládáme určité změny příslušného nařízení a nařízení EFRB a To se předpokládá i v tom návrhu SRSP. Doufáme, že tento program bude podporovat členské státy v efektivní implementaci reform a doufejme, že podpoří hospodářskou obnovu, zlepší naše kapacity a bude pomáhat konvergenci v rámci členských států i v rámci EU. Předpokládám, že i vy přispějete k tvorbě tohoto programu a že budete eh, legislativní proces provádět poměrně rychle, tak aby členské státy mohly na tuto podporu dosáhnout už od ledna 2017, tak jak to bylo původně předpokládáno v rámci tohoto návrhu. A samozřejmě komise je připravená vám pomoci ve vaší práci a poskytnout vám veškeré potřebné informace a vstupy. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Thank you. Thank Děkuji, děkuji pane komisaři. A nyní dám slovo spoluspravodajům. Kdo začne? Pan Van Nistelrooy nebo paní Krell? Děkuji, děkuji mnohokrát. Jako v minulosti, jako spravodajové pro společné nařízení jsme pracovali jako tým. Eh, chci říci za všechny, že jsme připraveni přiměřeně zareagovat na návrh komise. Věříme, že budeme moci podpořit tento návrh. Nejdůležitější je, že budeme postupovat rychle a naši práci dobře naplánujeme, protože spolupráce byla již eh, předsedkyně výboru vyhlášena. To znamená, že všechny aktivity parlamentu eh, musíme eh, uspořádat přiměřeně. A zejména toto jednání je užitečné, abychom získali prvotní informaci. A jsme velmi rádi, že rozpočtový výbor již zde přizval zpravodaje, výbor pro zaměstnanost také, pro tuto první výměl názoru a další výbory, Perš a Kult také jmenovali zpravodaje pro stanoviska. Ekon má zvláštní postavení podle článku 54. Zpravodaj zatím není a vím, že chtějí váš názor, návrh podpořit takže se brzy přidají a začneme pracovat. Pokud jde o harmonogram, o kterém jsme mluvili včera, jsme připraveni mm, předložit eh, návrh zprávy do letní přestávky do 15. července pro překlad a budeme mít eh, plnohodnotné projednání návrhu zprávy, tak jak bylo uvedeno podle našeho modelu spolupráce do 8. září. A termín pro pozměňovací návrhy bude do 14. září a projednáme pozměňovací návrhy 11. října a hlasování ve výboru REGI bude v listopadu. To znamená, že spolupráce s výborem Econ je velmi důležitá v praxi a věříme, že do konce roku bychom se zprávou byli na plénu. Takže takto si představujeme naši práci a pokud další výbory budou pracovat stejně jako my, tak se nám to podaří, jak jste řekla. A jsme tedy v právní situaci jako spoluzákonodárce a tato nařízení musí být tedy takto schvalována a budeme schopni zapracovat veškeré ohledy a bude možné to zpracovat do konce roku. Jedna poznámka. Svým způsobem je to velký objem peněz a na druhou stranu zase ta částka není tak vysoká. A ten úkol pro technickou pomoc, pro strukturální investiční fondy, otázka může nastat a můžete nám sdělit, kdy jak budou ty prostředky dostupné. Nedotýkáme se jednotlivých národních obálek a bude, dojde ke změně priorit v rámci vašeho portfolia. Můžete nám něco říci k dopadům na regionální politiku? Pokud nebudou žádné dopady, tak to budou volné prostředky, ale já jsem nic takového neviděl zatím. Je to jenom dohoda určitá mezi jednotlivými generálními ředitelstvími. A druhá otázka, kterou mám pro začátek, je to na celé to období tří let? Jsou to veškeré prostředky na celé období? A nebo příští rok přijdete s novým návrhem a zase s dalším návrhem v nás, následným roce? A poslední otázka. Pokud jde o reorganizaci vašeho ředitelství. Vy jste říkal, že je to závazek vůči členským státům a členské státy mohou žádat o prostředky. Členské státy, které to nejvíce potřebují, asi nepřijdou s žádostí. Tak je to na základě dobrovolnosti, nebo na, bude to nějaké doporučení, nebo se bude dít něco více, co můžeme očekávat v, této, v mezích této dobrovolnosti. My jsme otevření při této první výměně názorů téměř všemu, ale skutečně dbejme rychlosti a snažme se být eh, co nejvýkonnější. A nejdůležitější je nejdůležitější náš plán, aby každý mohl předložit pozměňovací návrhy podle potřeby. A nevidíme důvod, eh, aby s dalšími výbory ne, nebyla dobrá spolupráce. Děkuji, děkuji mnohokrát. Paní Krél, spolu s pravodajka z výboru REGI. Děkuji, paní předsedkyně. Já doufám, že se nám podaří harmonogram dodržet, nicméně to nezávisí pouze na nás. Pan Dobrovský si jistě všimnul, že jsme v parlamentu potřebovali nějaký čas na to, abychom vůbec dospěli k rozhodnutí o tom, kdo bude za co odpovídat. Je to dáno tím, že se jedná o nezvyklý návrh co do architektury. Struktura toho návrhu je totiž zvláštní. Pokud se na to podíváte do detailu, tak zjistíte, že ten návrh obsahuje jednu část, která podstatě patří k politice soudržnosti. To je ta část, kde podporujeme členské státy při realizaci jejich projektů. Snažíme se jim pomáhat v tom, aby byli schopni svoje projekty účinněji eh, plánovat, spravovat a realizovat. V minulosti jsme eh, v tomto smyslu učinili dobrou zkušenost Task Force pro Řecko, která spolu umožnila to, aby Řecko eh, dostalo k dispozici peníze v rámci politiky soudržnosti ve velmi obtížném období. To je tedy eh, ta část, která nepochybně patří k politice soudržnosti a kromě toho ten návrh komise obsahuje ještě druhou část, která spadá do oblasti makroekonomiky, makroekonomie a eh, která má napomáhat strukturám za prostřednictvím technické pomoci, která podstatě s politikou soudržnosti jako takovou nesouvisí. Financováno to nicméně má být eh, z technické pomoci v rámci politiky soudržnosti. A já se ptám, proč jste zvolili takto komplikovaný koncept. Proč jste pro tu makroekonomickou část, pro ty makroekonomické reformy dejme tomu, že řekneme, že potřebujeme na to 60 milionů ze 120, proč jste to nenašli v eh, rezervách generálního ředitelství ECOFIN, to byste nepochybně eh, dokázali tam nějaké rezervy najít a vytvořit proto vlastní program. Ptám se, proč tady došlo k takovému zvláštnímu propojení eh, mikro- a makroekonomie v oblasti politiky soudržnosti. Tu otázku kladu proto, že jsme spolu s panem Fan panem eh, Niskelrojem vyjednávali o společném nařízení. Vy už jste eh, ve svém úvodu zmínil ta doporučení pro jednotlivé země. My jsme si dávali pozor na to, aby právě toto nemělo eh, takový vliv, jak chtěla Rada a komise. Dávali jsme si pozor na to, aby ten vlastní obsah politiky soudržnosti se Eh, tedy rozhodoval v regionech, ve členských státech a ne na radě v rámci těch eh, v uvozovkách nějakých doporučení pro, spole, pro jednotlivé země. A v důsledku toho došlo k určitému střetu kompetencí, k boji o kompetence, eh, kterému bylo možno zabránit. A nyní k financování. Že tady dojde k navýšení rozpočtu pro technickou pomoc v oblasti komise, to má svoje důvody. Ve všeobecném nařízení jsme vyjednali to, že vznikne nový nástroj, kde tedy členské státy splní podmínky a budou si přát pomoc pro svoji veřejnou zprávu, tak v tomto případě tedy budou moci využít této technické pomoci za pomoci komise a díky tomu budou schopni účinněji koncipovat politiku soudržnosti ve své vlasti. Tento nástroj tady funguje aktuálně pro osm členských států a v tomto smyslu tedy potřebujeme vyšší rozpočet pro technickou pomoc. Co se stane s tímto nástrojem? To je tedy moje otázka. Ptám se, jestli ty peníze už nejsou nějak vázány. Eh, musí to být přeci eh, již předem dáno, musí to být závazné. Já nevím, jakým způsobem dosáhneme toho, aby tady došlo k tomu převodu, přesunu. Z hlediska rozpočtového mě není jasné, jak bude možný takovýto přesun, protože mezi eh, kategoriemi eh, přesuny v evropském rozpočtu možné nejsou. Děkuji a budeme pokračovat s tínovými zpravodaji. Nejprve paní Tomašič, prosím, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři Dombrovsky, děkuji. Děkuji vám. Já souhlasím s tou změnou, která ta, kterou tady navrhuje Evropská komise. Jde o to, že strukturální reformy ve veřejné správě jsou skutečně náročné na prosazování, trvá to delší dobu, než se projeví a proto je potřeba je realizovat co možná nejúčinněji. Nezávisle na tom, jestli se jedná o oblasti, které jsou zasaženy krizí, anebo je, kte, o oblasti, které jsou e, obecně vzato slabé. Já si myslím, že bychom to mohli eh, vzít jako podnět pro lepší fungování zprávy v těch zemích, které potřebují pomoc. Předpokladem pro dobré fungování eh, teritoriální spolupráce je to, aby tady byly vytvořeny podmínky pro strukturální reformy. Díky tomu eh, eh, budou vytvořeny eh, dobré podmínky pro spolupráci mezi členskými státy, které žádají o pomoc a komisí. Právní a institucionální kapacity v těch členských státech musí být ve středu našeho zájmu. Jakékoliv pokusy vylepšit kapacitu veřejné zprávy ve členských státech jsou vítané. Já si myslím, že to zároveň musí zahrnout veškeré relevantní roviny. Posílení spolupráce mezi jednotlivými členskými státy a mezi členskými státy a komisí, posílení důvěry mezi nimi, to je také jeden z cílů strukturálních reform. Nicméně zájemnou důvěru nemůžeme posílit tehdy, pokud eh, pokulhává prosazování strukturálních reform, eh, které jsou v zájmu členských států. Děkuji. Pana Jakovčiče nevidím, to znamená, eh, že slovo má pan že prosím. Pane předsedo, pokud technická pomoc členským státům je vždy pozitivní, chci zmínit svůj naprostý nesouhlas co se týče vašeho návrhu, financovat tento program z rozpočtu technické pomoci strukturálních fondů a investičních fondů v Evropské unii. Kolegyně Konstanz Krell to řekla. Politika soudržnosti nemá za cíl financovat rozhodnutí podle evropského semestru. A já bych nemohl pochopit, že výbor REGI by nebyl proti tomu. A právní základ, článek 175 a 197, jsou velmi vratké pro odůvodnění takového využívání strukturálních a investičních fondů za cílem realizovat politiku strukturálního přizpůsobení. Ale myslím si, že rámec tohoto pro, podporného programu pro strukturální reformy vyvolává řadu otazníků. Vy jste zvolili oblasti, které jsou jasně vymezené a chci připomenout tyto oblasti reform justice, privatizační procesy, vzdělávání, trh práce, systém sociálního zabezpečení, sociální ochrana, systém veřejného zdravotnictví a zdravotní péče. Touto volbou, těmito volbami, to je z mého hlediska skutečně politická cestovní mapa, která je dnes v rukou členských států. A je to určitá forma vměšování Evropské komise, která se stále snaží více členské státy směřovat eh, ke stále hlubší liberalizaci. Já vám to říkám zcela přátelsky. Pokud jde o snahu o násilné řízení, tak by nebylo možné postupovat lépe. Jak vysvětlit, že jiná odvětví, jiné oblasti nebyly zvoleny nebo plánovány? Myslím, například vytváření nových daní a poplatků. Proč toto nebylo zvoleno? Mám na mysli znárodnění některých zdrojů, e, snížení vnější závislosti, cíl energetické soběstačnosti. Proto si nakonec kladu otázku, jaký je charakter tě, té podpory a rad, které budou poskytovány skrze tento program. A abych to trošku odlehčil, trošku to připomíná eh, přítele, který pro vás chce to nejlepší, ale vlastně odvrácenou cestou je to, proniká sem duch takzvané trojky díky tomuto návrhu. Poslední věc, kterou bych chtěl zde říci. Domnívám se, že veškerá technická pomoc, která bude moci být poskytnuta členským státům, nic nezmění na odmítání jednotlivými národy těchto politik. Technická pomoc, kterou poskytnete například Francii, pokud jde o reformu trhu práce, nic nezmění na mobilizaci, která teď běží co se týče stažení návrhu zákona, kdy stovky a tisíce lidí jsou na ulici. A konečně poslední otázka. V návrhu je uvedeno, že bude možné se opírat o mezinárodní organizace. Rád bych věděl například, co se týče trhu práce, zda zvolíte Mezinárodní organizaci práce, anebo naopak Mezinárodní měnový fond. A určitě pochopíte, čemu dávám přednost. A také pochopíte určitě mé obavy. Děkuji. Děkuji. Další paní Rentke. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Dombrovsky, si, že jste sem přišel. Měli jsme dost času na tom, abychom o tom mluvili a trvalo to, než jsme o tom mohli mluvit s vámi. Když hovoříme o strukturálních reformách, které proběhly v Evropské unii, a vy to kreslíte velmi radostně, a možná je to trošku eufemistické, protože tyto strukturální reformy měly velmi negativní dopady na obyvatelstvo v jednotlivých zemích. A to je také důvod, proč vidím, že existují určité pochybnosti a podezření nejen v našem výboru, ale me, mezi řad, řadou poslanců parlamentu. Protože ano, to může být eh, nástroj, který dá možnosti členským státům, co se týče odbornosti, komise a technické pomoci, jak využívat fondy pro udržitelné reformy v jednotlivých zemích. A na druhé straně, když se podíváme na seznam a jednotlivé oblasti, které chcete řešit, tak to taky může být alespoň pokus realizovat makroekonomickou politiku a využít fondy soudržnosti, abyste prosazovali program na evropské úrovni. A to je věc, kterou si nemůžeme přát. A to, co já bych uvítala, co by moje skupina chtěla, je, aby tento návrh byl formován tak, který dává možnost členským státům spolupracovat ruku v ruce s komisí, aby investoval a vytvořil situaci, kdy fondy soudržnosti mohou být pozitivně ekonomicky a společensky využity. A nikoli, aby byl prosazován program, který přichází z Bruselu, protože fondy soudržnosti jsou nejúspěšnější pro naší zkušenosti, když ten přístup je na stejné úrovni. Regionální a národní orgány musí být jasně zaangažovány a musí se musí si přivlastnit tyto návrhy. A konečně hovořili jsme o otázce toho, jak je možné strukturální fondy využívat. Pro nás je klíčové, aby tyto investice eh, nesměřovaly jen tak někam, ale aby byly zaměřeny na udržitelné projekty, protože potom můžeme dosáhnout těch cílů vytvářet zaměstnanost a také vytvářet ekologickou udržitelnost v Evropské unii a potom budeme všichni na vaší straně. Ale pokud tento návrh jde opačným směrem, to jest vnucovat program z Bruselu, tak budeme velmi skeptičtí. Děkuji. Děkuji. Paní Damato, máte slovo. Grazie, Grazie, komisario, Děkuji vám, paní předsedající. Děkuji panu komisaři za to, že dnes mezi nás přišel. Ráda bych zmínila několik věcí. Eh, týkající se tohoto programu. Loni v listopadu komise navrhla změnu nařízení a podle eh, vysvětlujícího memoranda jde o to, aby se zajistilo, že dosáhneme dobré, dobrých hospodářských výsledků, tady budeme stimulovat investice, tvořit nová pracovní místa, zajistíme udržitelný rozvoj, a zvýšíme životní standard lidí. S tím všichni souhlasíme, samozřejmě. E, konec konců, e, hlavní důvody nízké míry absorpce jsou administrativní kapacity jednotlivých členských států, e, zejména na regionální a místní úrovni. Zavádí se zde propojení mezi politikou soudržnosti a řádnou zprávou věcí veřejných. Jde o to, aby komise mohla žádat země, aby modifikovali své partnerské programy tak, aby reagovali na konkrétní změny. Pak byl zaveden ještě jeden aspekt podle hnutí pěti hvězd, který nesouvisí s politikou soudržnosti. Nezapomínejme, že prvotní myšlenka byla snížit rozdíly, zmenšit rozdíl mezi jednotlivými regiony, co se týká hospodářského výkonu a sociálních otázek. Problém ovšem je, co vlastně myslíme těmi strukturálními reformami. Strukturální reformy podle definice na webu komise zahrnují také sociální blahobyt, liberalizaci a privatizaci služeb. Ovšem, pokud vezmeme v potaz to, zda vůbec potřebujeme další reformy pro financování nejrůznějších programů a pro odebírání peněz ze strukturálních fondů, no tak na to se musíme zaměřit na celý rozpočet eh, soudržnosti. Ale hovoříme o nějakých 148 milionech euro. A mně je poměrně jasné, že podle článku 23 musíme v rámci politiky soudržnosti zajistit, že zavádíme ten správný druh opatření. A některá z těchto opatření se soudržností vůbec nesouvisí. Takže tento program na podporu strukturálních reform je svým způsobem takový program na období po roce 2020. A strukturální fondy se redukují, rozpočet se snižuje, a to znamená, že občas je dosti složité vytvářet partnerství, vytvářet eh, ty potřebné projekty. Uvědomujeme si, že politika soudržnosti může být zlepšena a my ji chceme zlepšovat. Ale je potřeba k tomu přistoupit správně. Jaký je skutečný cíl reformy politiky soudržnosti? No, samozřejmě reforma, ale není v našem zájmu tuto politiku přetížit. Je na členských státech, zda požádají o pomoc nebo ne. Ale my dobře víme, jaké jsou čas od času implikace těch specifických doporučení, zejména pro ty nejslabší členské státy. Opakovaně jsme žádali a schvalovali jsme na toto téma texty v parlamentu, tedy v Evropském parlamentu, aby se zajistilo, že dostanou více podpory, zejména administrativní podpory, i regionální a místní orgány. Obecné reformy velice často vedou k privatizaci a nebo mají nějaký negativní následný efekt na trh práce je potřeba podívat se na reálný efekt, jaký tyto reformy mají na životy našich občanů. Občas eh, se věci nevyvíjejí úplně dobře. Podívejte se na to, co se stalo v, Něme- eh, v Řecku. Podívejte se, jaká je tam nezaměstnanost, kolik lidí přišlo o práci, eh, jak je tam na vzestupu deprese a vůbec všechny ty negativní věci. Řecko čas od času um, podléhá záměrům nějaké trojky, ale jaký je dopad toho celého? Je negativní. A chceme opravdu zavést ještě další aspekt, který bude dál spochybňovat naši politiku soudržnosti? Eh, děkuji vám, paní Amáto. Eh, stínový zpravodaj za ALDE není v místnosti, já jsem jediná eh, z frakce ALDE zde. Dovolte mi objasnit vám pozici frakce ALDE, eh, jenom stručně, když dovolíte. Ráda bych zdůraznila dvě věci. Reformovanou politiku soudržnosti už máme. Jeden z požadavků této nové politiky soudržnosti je seznam kondicionalit, což je součást partnerských dohod mezi Evropskou komisí a členskými státy. A tato kondicionalita zahrnuje ve většině případů požadavky na strukturální reformy. Takže v tomto ohledu ten navrhovaný program je velice úzce spjat s otázkami politiky soudržnosti. Za další, my jsme eh, podpořili to, to nové hnutí v rámci evropského semestru. E, společně s tímto výborem jsme přivítali, že budeme mít specifická doporučení pro členské státy dvakrát ročně. A to souvisí se strukturálními reformami v některých členských státech. Vím, že to není potřeba ve všech členských státech, ale existují členské státy, kde jsou strukturální reformy zapotřebí. Jsou zapotřebí, aby podpořili implementaci politiky soudržnosti. E, uvedu vám příklad z jednoho členského státu. A bude to můj členský stát. Ty regionální operační programy chtějí podporovat zdravotnickou infrastrukturu například. Tedy infrastrukturu zdravotnických služeb. Ale Reforma v sektoru zdravotnictví zatím není dokončena a není možné podporu ze strukturálních fondů, to znamená strukturální podporu z Evropské unie, eh, protože není dokončena strukturální reforma v sektoru zdravotnictví v Bulharsku. A my tu podporu potřebujeme, my tu pomoc potřebujeme. A tolik tedy má osobní otázka. My si obvykle myslíme, že tento druh podpory by měl pocházet z technické pomoci v rámci strukturálních fondů. Že by měl pocházet z technické pomoci, což, je tedy, což jsou tedy prostředky naprogramované prostřednictvím operačních programů v členských státech. Jak můžeme zajistit, že nebude docházet k překryvům mezi technickou pomocí a těmito programy? a jakým způsobem můžeme nasměrovat různé reformy, jakým způsobem můžeme řídit různé reformy podporované těmito dvěma, řekněme, křídly stejných strukturálních fondů. Protože my tady hovoříme o strukturálních fondech, o nových nástrojích strukturálních fondů. Takže taková je pozice frakce ALDE a otázka frakce ALDE. Děkuji vám za trpělivost. A teď má slovo náš host, pan navrhovatel stanoviska z výboru EMPL, pan Sogor, prosím. Děkuji. Konference předsedů nedávno rozhodla, že výbor EMPL bude vypracovávat stanovisko podle článku 53+, plus v těchto vyjednávání, ale přesto jsem přesvědčen, že budeme spolupracovat velice dobře u této důležité legislativy a že otázkám zaměstnanosti přisoudíme takovou důležitost, jakou si zaslouží v stávajícím kontextu nízkého hospodářského růstu, nízkých úrokových sazeb a vysoké nezaměstnanosti, zejména mladých lidí, je eh, potřeba implementovat rozumné strukturální reformy, které zajistí eh, fiskální udržitelnost a další rozvoj trhu práce důležitější než kdy jinde. Rovněž podporuji argumenty, že EU by se měla soustředit méně na přijímání nové legislativy, ale spíše na efektivní implementaci toho, co už máme dnes. Měli bychom se snažit co nejlépe využít nástroje, které máme k dispozici. E, jeden z nich je evropský semestr a specifická doporučení pro jednotlivé státy. Nízká míra implementace v některých členských státech, zejména v oblasti politiky zaměstnanosti a práce, představuje překážku pro investice a tím pádem i pro tvorbu nových pracovních míst. A proto je zavedení nového podpůrného systému pro strukturální reformy Evropské unie tak důležité s dedikovaným rozpočtem. Pokud by taková podpora byla bývala byla k dispozici v mé zemi, jsem přesvědčen, že míra absorpce za období 2007 až 2013 by nebyla pouze 70 a že bychom nezažili stávající prodlevu v navrhování operačních programů, zejména kvůli chybějícím strategiím v těch nejdůležitějších oblastech. Taktická podpora by neměla být k dispozici pouze v dobách krize. Eh, nejlépe se naopak využívá při prevenci nových krizí, kdy se vytváří strukturálně rozumně vytvořené, navržené ekonomiky které odolají budoucím výzvám. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, pan Olbricht, eh, jménem rozpočtového výboru. Eh, eh, pan komisař velmi dobře ví, jak funguje parlament. A neočekává, že bychom pracovali bez hlubší analýzy. O čem to celé je? Je jasné, že ne všechno je jednoznačně dáno. To znamená, že my potřebujeme vyjasnění. Souhlasím s tím, co říkal Lam, říkali Lambert a Konstance. Pokud jde o ty otázky, my potřebujeme pochopit vaši, váš způsob myšlení. Podle těch doporučení pro jednotlivé země by se jich země měly držet. Pokud navrhnete nový nástroj, tak to znamená, že něco nefunguje tak, jak má. A nebo tady chybí peníze. Nejde o hodně peněz, o velké částky, ale jsou to peníze, které mají motivovat k realizaci reform. Já si myslím, že to je ta motivace, která se zatím skrývá. My vám navrhujeme nástroje, tak abyste se chopili těch reform a realizovali je. Zároveň říkáte, že je to dobrovolné. Vy chcete tedy eh, dělat ty reformy, pokud chcete, dostanete naši podporu. Pokud nechcete, tak ne. Pokud Toto je tedy ten návrh. My vám nabízíme nástroje, tak abyste mohli lépe fungovat. To je tedy ta motivace. Protože to neděláte a právě proto ten nástroj navrhujeme. Kdyby ty členské státy reformy prováděly, tak bychom takové nástroje nepotřebovali. Dobře, to znamená, že my nabízíme nástroje, které byly vzaty z konkrétního místa rozpočtu a to má svoje dopady. Lambert se ptal na to, kdo to bude dělat. Pokud to vezmeme ze strukturálních fondů, tak by to znamenalo, že se to dostane do regionální práce komise, do regionální politiky, do DG Regio a tak dále. Pokud je to o politice soudržnosti, tak eh, pokud hovoříme o této části reform, tak to má přímou souvislost s politikou soudržnosti. A tyto peníze tedy jsou zpěty s politikou soudržnosti. Eh, <clears throat> Není náhodou, že v Evropském parlamentu na tom pracuje výbor pro regionální rozvoj. To jasně ukazuje, že to je problém politiky soudržnosti. A to je tedy ta zásadní otázka, kdo to bude dělat a jak to bude dělat. A další otázka. Pokud členské státy přijdou a řeknou, potřebujeme vaši pomoc. E, e, Evropská komise řekne, tady máte peníze, anebo komise řekne, můžete ty peníze dostat, ale navrhneme e, vám experty, navrhneme vám mezinárodní organizace. To je tady ta hrozba. Vy tady máte na <clears throat> paměti konkrétní aktéry, kteří by se toho mohli chopit. Ale kdo rozhodne o tom, kdo to udělá? Protože v tom vašem návrhu jsou obsaženy různé podnávrhy ten, kdo to e, navrhne, učiní politické rozhodnutí. Právě proto se někteří kolegové obávají, že tedy e, navrhnuté konkrétní aktéry pro konkrétní politiku. A pane komisaři, e, bylo by dobré, kdybychom to vyjasnili. Možná ne dnes, ale bylo by dobré, kdybychom to eh, tady slyšeli jasně. Jaká je zatím motivace? A za druhé, jak to bude fungovat? Kdo rozhodne, kdo eh, co bude dělat experti, mezinárodní organizace a tak dále. Znamená to, že ten návrh předloží členské státy a vy můžete říct toto ano a toto ne. My vám dáváme peníze a proto tedy budeme rozhodovat o tom, kdo to bude dělat. A nebo ty členské státy budou mít možnost rozhodovat, nebo to budete rozhodovat. Já si myslím, že je to politicky velmi citlivá záležitost. Dobře, děkuji. To Tady byly komentáře a otázky od zpravodajů, stínových zpravodajů a hostujících stínových zpravodajů z jiných výborů. A nyní tady máte slovo vy, pane komisaři, abyste mohl odpovědět před druhým kolem otázek. Ano, bude druhé kolo otázek. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Bylo tu několik otázek, to znamená, že se je pokusím projít, zaměřím se na ty hlavní témata, která tu zazněla. Nejprve pokud jde o tu otázku dostupnosti prostředků. Jak jsme již naznačili v našem návrhu, jak jsem zmínil v úvodním projevu, je to tedy z technické pomoci, která je v tuto chvíli centralizovanou technickou pomocí Evropské komise. Bude tedy přesunuto 142,8 milionů euro a 30 e, milion z ERDF. E to jsou tedy, to je tedy náš návrh. To jsou peníze z technické pomoci, které přímo spravuje komise. Kromě toho tu zazněla ještě jedna otázka, a sice jestli to neohrozí e, celkové fungování technické pomoci. Já jsem sám hovořil o tom, že je to samozřejmě tak, že tu máme podstatně vyšší částky na technickou pomoc v tomto programovém období, že ty částky jsou mnohem vyšší než v minulém programovém období, 400 milionů euro. A proto komise odhaduje, že by mělo být možné, abychom poskytli dostatečné finanční prostředky pro všechny tyto fondy. To znamená, že alokování prostředků by mělo být možné, měli bychom tedy do toho eh, zahrnout i ten návrh podpůrného programu pro strukturální reformy SRSP. Kromě toho tu zazněla otázka, jestli je to zaměřeno na celé období. Ano, je to určeno pro celé období. Další otázka. Reorganizace eh, našeho personálu, našeho ředitelství. Je to služba, pro podporu strukturálních reform v Evropské komisi. Ta bude celou tu práci koordinovat. Eh, bylo to zmíněno eh, generální ředitelství ECFIN, ale toto není. Tato služba pro podporu strukturálních reform je administrativně spjata s eh, generálním tajemníkem komise a reportuje panu předsedovi Junkrovi a mně. A koordinuje práci všech relevantních míst komisy a také externích institucí a expertů, které jsou do toho zapojeny, kteří jsou do toho zapojeni, pokud je to potřeba. Kromě toho několik poslanců zmínilo otázku, jestli členským státům bude něco vnucováno, jestli budou nuceni, nuceni něco dělat. Rád bych opětovně zdůraznil, že je to dobrovolné a že to bude iniciováno žádostí ze strany členských států. To znamená, že pokud členský stát požádá o technickou pomoc, tak se tak stane. A kromě toho tu zazněla otázka, kdo o tom rozhodne a e, jak ano, stane se tak za spolupráce se konkrétním členským státem. Nebude to tak, že by experti nebo organizace byly členským státům nuceny a e, členské státy byly proti. V každém případě je to záležitost, která je podmíněna žádostí ze strany členského státu. Další věc. Vztah mezi politikou soudržnosti a SRSP podporným program pro strukturální reformy. Ano, velmi intenzivně se o tom v komisi diskutovalo. Jak víte, podporná služba pro strukturální reformy se opírá o práci Task Force pro Řecko a podporné skupiny pro Kypr. Tyto instituce po, podstatně napomohly vylepšení absorpční kapacity eh, strukturálních fondů v Řecku. Kromě, kromě toho samozřejmě padla i určitá finanční rozhodnutí, která vylepšila cash flow, ale technická pomoc tedy eh, byla v tomto ohledu velmi důležitá. Ale nyní mi dovolte, abych se eh, vrátil k tomu tématu. Rozsáhlá technická pomoc je dostupná pouze pro eh, programové země, to znamená pro země, které jsou součástí eh, programu přizpůsobování. Tato rozsáhlá technická pomoc eh, by mohla být následně použita i pro země, které nejsou programovými zeměmi, zeměmi programu. Pokud jde o odhad komise, tak je to tak, že počítáme s tím, že za pomoci nebo prostřednictvím této technické pomoci bychom byli schopni vytvořit kýžené synergické efekty s evropským financováním, s financováním na národní úrovni, mm, pokud se podíváme na, reformu, na agendu strukturálních reform. Kromě toho tu byla celá řada dalších otázek, které se ptaly na to, jaké je rozdělení mezi eh, kohezními fondy a technickou pomocí. Já si myslím, že my se tady snažíme překonat to striktní rozdělení a snažíme se zaměřit na synergické efekty. A právě proto podpůrný program pro strukturální reformy představuje určitou strukturu, která může koordinovat různé oblasti činnosti eh, komise a ty příklady, které zmínila paní předsedkyně, jsou skvělými příklady toho, jak tato technická pomoc může být ku prospěchu. Další věc. Otázky týkající se toho, jestli to není další pokus, jak podřídit eh, politiku soudržnosti evropskému semestru. V této věci chci hovořit naprosto jasně, žádný takový pokus to není. Já tedy chápu ty obavy, které tu zazněly od některých kolegů o společném nařízení. Máme tu nařízení pro jednotlivé e, fondy, které tedy určují e, to, pro co jsou, určité, pro, pro co jsou ty fondy určeny, jestli je to infrastruktura, er, energetika, sociální politika a tak dále. Pomáhají členským státům v tom, aby splnili důležité úkoly, ať už se to týká energetické účinnosti, překonání problematických míst v infrastruktuře, řešení sociálních problémů, nemáme v úmyslu to měnit. Způsob, jakým fungují evropské fondy, je tedy naprogramován na sedm let a my, nechceme ten, eh, my ho nechceme měnit. Jsou tu tedy každoroční doporučení, specifická doporučení pro jednotlivé země. A jde o to, jestli za určitých okolností ty reformy, které jsou nebo nejsou doporučeny ve specifických doporučeních pro jednotlivé země, mohou být doprovázeny ještě dalšími evropskými prostředky, ale není to tedy podmínka nutná pro ty země, které ty eh, evropské prostředky využívají. Jde o to, jestli tedy můžeme mm, použít technickou pomoc na to, abychom tedy eh, na to použili evropské prostředky. Já si myslím, že by to v posledku mohlo vylepšit účinnost používání evropských prostředků v zájmu evropsk- eh, ekonomického a sociálního rozvoje členských států. Do určité míry to odpovídá i na dotaz, proč je to takto široce koncipovaný návrh? Ano, je to široce koncipováno, naprosto záměrně, naprosto úmyslně, tak abychom měli možnost eh, jít průřezově do různých oblastí politiky. Pokud členské státy požádají o pomoc v některé konkrétní oblasti, tak budeme mít eh, k dispozici nástroje, jimiž jim budeme moci pomoci. Můžeme se následně shodnout na konkrétních seznamech, můžeme diskutovat o těch konkrétních seznamech, ale ještě jednou bych rád zdůraznil, že se jedná o e, žádost ze strany členských států. Členské státy musí požadovat něco, co považují pro sebe za důležité. Následně se tedy rozhodne, jestli se do toho zapojí mezinárodní organizace, dejme tomu mezinárodní organizace, pláce a tak dále, tak aby e, napomohla konkrétním reformám. Když jsme diskutovali s řeckou vládou o reformách trhu práce, tak vyvstaly určité otázky, které se týkaly tedy způsobu fungování řeckého trhu práce a proto do toho byly zapojeni experti z Mezinárodní organizace práce, tak aby spolupracovali s řeckou vládou, aby předložili návrh, který aby předložili návrhy, které by odpovídaly eh, osvědčeným postupům v oblasti trhu práce. To znamená, že takovéto mezinárodní organizace skutečně Eh, mohou eh, pocházet z nejrůznějších oblastí a mohou pomoci. Kromě toho to byla ještě jedna otázka, a sice nízká absorční kapacita eh, pokud jde o správní orgány, ano, máte pravdu, toto je jeden z bodů, který bychom díky tomuto programu mohli vyřešit. Kromě toho byla řeč o zjednodušení. Nemyslím si, že by právě zjednodušením bylo, bylo těsně spjato s tímto návrhem, ale souhlasím s tím, že i zjednodušení stojí vysoko na, mezi prioritami e, komise. Komise chce předložit návrh, který se bude snažit o zjednodušení systému zprávy těchto evropských fondů a e, počítáme s tím, že Evropský parlament nám v tom bude nápomocen, co by další legislativní orgán, protože bohužel je tomu tak, že e, často, pokud e, předložíme návrhy týkající se zjednodušení, tak se do toho následně zapojí další vrstvy e, kontroly na žádost různých zúčastněných stran. My máme velký zájem na tom, abychom tu snahu o zjednodušení prohloubili, abychom se tady posunuli dál, pokud jde o ty zjednodušovací snahy. Doufám, že se mě podařilo pokrýt ta nejdůležitější témata, která se objevila ve vašich dotazech a těším se na druhé kolo dotazů. Děkuji. Děkuji. Já mám dvě jména na seznamu, vlastně tři, čtyři, pět, šest, tak tedy šest nakonec. A začneme paní Maletič. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vítejte, pane místopředsedo Dombrovsky, si souhlasím se všemi kolegy, kteří uvedli, že SRSP je více než vítanou záležitostí v rámci lepší realizace politiky soudržnosti. Ale přesto mám otázky, zejména má otázka souvisí s tím, co zdůrazila paní Michajlova. A vaše odpověď nebyla úplně podrobná v tomto směru. A uvítali bychom další vysvětlení. Největší výzvou pro tento program bude komplementarita a koordinace s další pomocí, kterou máme. A byste říkal, že zvažujete, jak koordinovat fondy, které jsou alokovány v operačních programech a existuje ta pracovní skupina na úrovni eh, Evropské komise na DG Regio, která se zabývá veškerými formami technické pomoci. Ale já chci říci vlastně, jak jednotlivě tyto věci řešit v příslušných zemích. V některých zemích existují operační programy na národní úrovni, jinde na regionální úrovni a e, různé typy technické pomoci řeší různé problémy, které souvisejí se strukturálními reformami, které jsou prováděny různým způsobem. Takže velmi důležité vlastně e, zajistit e, koordinaci a komplementaritu na úrovni jednotlivých členských států. To je jedna věc, jedna otázka. Druhá souvisí s budoucností tohoto podpůrného programu. Já jsem si poznamenala, že průběžné hodnocení se uvažuje v polovině roku 2019. V polovině roku 2019 je příliš pozdě, abychom mohli promýšlet budoucnost v rámci následného víceletého finančního rámce. Domníváte se, že to nastane dříve, anebo vůbec eh, zvažujete něco, co se bude týkat budoucnosti po roce 2020, anebo zatím ještě ne, jak o tom přemýšlíte. A třetí otázka. Existuje vazba mezi makroekonomickou kondicionalitou a tím, že budete uplatňovat makroekonomickou kondicionalitu v jedné zemi v případě, že ta země nebude splňovat všechny předpoklady současně, nebude žádat o tuto podporu, protože jste řekl, že je to vázáno na poptávku, na požadavky zemí. Ale v některých případech to vypadá, že to bude jakoby povinné. Děkuji. Děkuji, paní Breso. <laughs> Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěla vrátit k některým otázkám, které zde byly zmíněny. Specifická doporučení pro jednotlivé země mají no, celkově orientovat aktivitu v jednotlivých zemích směrem k určitým cílům v oblasti makroekonomické, které vůbec nesouvisejí s mikroekonomickými záměry. Jde o makroekonomické cíle, které v poměrně krátké době podle ekonomické konjunktury mají přesměrovat správným směrem evropskou ekonomiku. Jsou tam i strukturální prvky, stále více, které jsou ve stále větší míře na národní úrovni a které mají eh, národní charakter. Některé věci, které zde uvádíte v tom seznamu, už existují. Otázkou je, zda doporučení a technická pomoc, která bude poskytnuta, budou dostatečně pružné, aby dosáhly politických cílů v jednotlivých zemích, to je jiná věc. Ale zatím jsem nedospěla k definitivnímu závěru. Zda budeme schopni vlastně uvést do souladu jednot, politiky v jednotlivých zemích. Pokud předpokládáme strukturální cíle, tak musíme předpokládat určité možnosti volby. Nejsme sjednoceni v různorodosti to je naše vysačka, jakožto Evropanu. A jsou tu také zřetelně mikroekonomické aspekty. Zemědělská politika, to je odvětvová politika, která má za cíl zefektivnit jednotlivé formy tedy zemědělské výroby. A je to řešeno příslušnými komisaři a podobně. A politika soudržnosti či regionální politika, ať ji říkáme jakkoliv, ale i sociální politika, to jsou mikroekonomické politiky, které se snaží pracovat dlouhodobě. Jde o složité dlouhodobé reformy, kde je snaha vytvořit eh, ekonomické systémy, které budou efektivnější v jednotlivých podnicích, ve službách, v zemědělství a tak dále. To se týká u zemědělství, u fondu rozvoje venkova, kde se snažíme o vytvoření zemědělství, které bude lépe fungovat v rámci ekonomiky. Tedy ty politiky jsou zcela jasně odlišné. Každá z nich má specifické nástroje, technické pomoci, a má možnost eh, nasměrovat eh, činnost státu anebo regionu či na místní úrovni. Avšak pro mě to vše není uspůsobeno makrokritickým konkrétním doporučením pro jednotlivé země, kde je cíl zajistit konvergenci těchto politik a hrozí, že se tyto dvě věci budou směšovat. A osobně, nezávisle, jak už jsem řekl na mm, politické hodnocení, se domnívám, že úvahy o vyřazení z tohoto seznamu otázek, které vůbec nesouvisí s hlavními strukturálními politikami, ale které spíše souvisejí s některými politikami, které mají, které mají, které mají vlastní logiku a jejich realizace je úplně jiná, co se týče tempa, tedy politiky, které směřují k hlubokým změnám. A ne nadarmo říká, hovoříme o strukturálních reformách, které trvají dlouho a kde je třeba trpělivosti a specifických kapacit a odborností. Tak eh, zde by skutečně eh, nemělo hrozit, aby do nich pronikaly jiné evropské politiky. A já se domnívám, že některé věci prostě tady nejsou na svém místě a neodpovídají vaší prezentaci a neodpovídá to vašim cílům. Hrozí, že to vše bude vnímáno jako rozšíření politiky trojky, možná to je schválně, a bude to vnímáno jako průnik, jako vměšování ze strany jednotlivých odvětví, které s velmi složitou argumentací se budou pouštět do jednotlivých politik Evropské unie. Všechno nemůže být v evropském semestru. To není cílem evropského semestru a doporučení pro jednotlivé země a bude to nadbytečné a nebude to dodržováno. Nedokážeme z roku na roku dělat tolik. A tady jasně není veřejné zdraví, není tu zemědělská politika, není tam reforma zdravotnictví. Prostě navrhovat eh, zdravotní reformu neznamená, že všechno musí být eh, v pravomoci evropské politiky, protože zatím je prostě jiná logika. Vše nemůže být na komunitární úrovni. Zdravotnictví a sociální záležitosti prostě takto řešeny nejsou. Jsou to věci velmi složité a ty potřebují jiné lhuty a jiné postupy a jinou formu technické pomoci. Děkuji paní Spiraky. Děkuji paní předsedkyně. Pane místo předsedo, chci položit eh, podrobnosti týkající se technické podpory Řecka. Jak víte, v prohlášení Euroskupiny o Řecku je tu závazek k dlouhodobé technické pomoci pro podporu ekonomického růstu. A podle zpráv eh, řeckého ministerstva hospodářství, které byly předloženy komisi, absorce těchto fondů je velmi nízká. Jak už se nám vysvětlila, technická pomoc je vázána na poptávku. Jak všichni víme, během prvního mandátu pracovní skupina eh, měla nízké, nízkou výkonnost. Pokud budou tedy návrhy šité na míru pro Řecko a pokud existují ponaučení z jiných zemí v rámci programu nebo v Řecka, abychom eh, vyřešili nedostatek eh, strukturálních reform, které už jsme zaznamenali. Děkuji. Děkuji, pan Polčák, máte slovo. Děkuji. Eh, pane místo předsedo, já si dovolím navázat tak trochu na paní kolegyni Breso, protože hm, bych si dovolil eh, zdůraznit, že hm, obecně ten návrh programu, tak jak je eh, nastaven, vítám. Nicméně skutečně je tady řada otázek, které si myslím, že vyžadují do jisté míry doplnění. Eh, obecně nedostatečnou implementaci reform eh, dohodnutých v rámci procesu koordinace eh, hospodářských politik, to považuji za riziko, které snižuje efektivnost těchto procesů. A to teda nejen dokonce u těch států, které se potýkají s hospodářskými problémy. Stejně tak je nutno zdůraznit, že je problematická rovněž nedostatečná implementace práva Evropské unie Eh, nicméně eh, musíme skutečně řešit to, eh, kam až spěje právě financování tohoto programu. Protože pokud jde pokud je toto financování programu financováno tedy ze zdrojů alokovaných na úrovni Evropské investiční a strukturální fondů, tak musíme být k těmto tendencím propojování politiky právě koordinace hospodářských politik s kohezní politikou, což jsou dvě odlišná, dvě odlišná témata, tak na to musíme být skutečně velice obezřetní. Eh, já bych si dovolil tvrdit, že eh, každá politika Evropské unie má tomu odpovídající eh, cíle, které jsou vyjádřeny v základních smlouvách a dalších dokumentech Evropské unie. A zde u kohezní politiky je základním cílem podpora hospodářské a sociální územní soudržnosti této podpoře dochází tedy eh, primárně prostřednictvím podpory investic, eh, inkluzivního a udržitelného růstu. Podpora formulace a implementace strukturálních reform eh, primárním cílem kohezní politiky není. A s tím souvisí tedy otázka, opět se vrazím k tomu financování. Řekla tady už tomu víceméně pan Omar, že i paní Krell. Já jsem se chtěl zeptat specificky, zdali komise analyzovala možnost eh, financování této aktivity, tohoto programu eh, z, mm, z, z části programu Heading 5, to znamená z administrativy rozpočtu EU. Myslím si, že by to bylo daleko přínosnější eh, nalézt financování v této části finančních zdrojů Evropské unie. A pak bych si dovolil ještě dvě specifické otázky. Myslím si, že obsah žádosti o asistenci z toho programu eh, a způsob jejího schvalování a provázanost s procesy danými legislativou pro kohezní politiku je nedostatečné. Myslím, že to do jisté míry naznačila i paní kolegyně Maletič. Eh, myslím, že potřebujeme eh, jaksi větší zapojení těchto návrhů z tohoto programu Eh, do dohod o partnerství, protože tyto by se prostě musely změnit, podle mého názoru. A jedná se mm, o poměrně časově náročný proces na straně eh, členských států. Takže opravdu je otázkou, do jaké míry dochází k dobré koordinaci eh, a komplementaritě těchto programů. A poslední otázka jde o právě problematiku dublování eh, aktivit eh, a komplementarit s již realizovanými programy. Zde upozorňuji především samozřejmě na eh, aktivity v rámci programu Horizont 2020. Děkuji. Thank you, Mr. Zeller. Děkuji, pan Zeller. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem ten eh, celý dokument doposud mohl jen prolétnout, prolítnout, ale získal jsem z toho dojem, že původně jsem si tedy myslel, že, šlo o, že jde o původní eh, o technickou asistenci, že tady hovoříme o strukturálních fondech, o politiku soudr- politice soudržnosti. Nicméně to spoždění, které jsme nabrali při realizaci operačních programů hned na začátku, že tedy eh, bude kompenzováno touto pomocí státům a regionům. My jsme v tomto výboru neustále zdůrazňovali, že existují regiony, které nemají správní kapacity, je to, eh, může to být v důsledku eh, nedostatečného vzdělávání nebo co do počtu zaměstnanců a že jim tedy chceme pomoci při realizaci operačních programů. Pokud Poté, co jsem si přečetl tento návrh komise, jsem dospěl k úplně jinému názoru. Domnívám se, že jde o to, abychom určitým státům, které doposud vykazovaly nedostatky v reformách a v kapacitách, státům, které zaostávají v hospodářském růstu, Eh, že tyto státy tedy chceme naučit dobrý způsob řízení, good governance. To je podobné jako v politice rozšiřování. Eh, před vstupem do Evropské unie některé státy získaly k dispozici eh, finanční prostředky, tak aby mohly lépe provádět reformy a přejímat evropskou legislativu. U některých států je tomu doposud, zazněl tu příklad Řecka. Tady společně s Mezinárodním měnovým fondem funguje, nebo jsme založili takovou pracovní skupinu, která se o to snaží. Proč s Mezinárodním měnovým fondem? Protože má možnosti, které v tuto chvíli Evropská unie nemá, prosazovat něco vůči suverénnímu státu. To znamená nejen ty reformy navrhovat, ale také je prosadit a vynutit. Pokud dotyčný stát e, i nadále chce dostávat evropské prostředky jako pomoc. Vypadá to, že komise má obavy, že některé státy, které mají potíže, by si tedy zasloužili pomoc, tak aby dospěli k růstu, aby si vylepšili hospodářský růst. V článku 8 jsou vyjmenovány různé možnosti, které s klasickou politikou soudržnosti souvisí jen málo, ale eh, souvisí se způsobem řízení státu. Já jsem se podíval i na ty čís, na ta čísla 142 milionů na čtyři roky. Já se ptám, co tím můžeme zaplatit. Je to za rok zhruba 35 milionů. Vezměme si náklady jednoho experta 100 tisíc euro na rok. To by znamenalo, že bude k dispozici 350 expertů. Když to propočítáme na rok, Mohli bychom tedy ročně poskytnout 350 projektů. Znamená to, že klasické operační programy tím nemohou být myšleny, protože Těch je ve všech 28 členských států nejméně 500, dále se ještě dělí na různé podprojekty, to znamená, že tady se musí jednat o tu nadřazenou rovinu a vypadá to, že tedy pomůžeme několika málo státům, které doposud nezvládaly prosazovat reformy. Takovýto dojem jsem z toho získal. Já se ale ptám, který stát o to požádá dobrovolně, která vláda otevřeně přizná, že to sama nezvládá a že potřebuje pomoc ze strany Evropské unie že tady potřebuje externí experty. To je tedy velmi zajímavá otázka, jestli to v tomto smyslu je vůbec prosaditelné. Děkuji. To je velmi zajímavá otázka. Zeptáme se vlád. Děkuji. Pan Papadimulis, prosím, máte slovo. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Uh, Pane komisaři, myslím si, že jste sám dospěl k názoru, že ve výboru REGI se pronáší velmi tvrdá kritika a že tu zaznívají rozličné dotazy z nejrůznějších frakcí. Já si myslím, že jste nám neposkytl uspokojivou odpověď. Rád bych k tomu řekl ještě jednu věc. V minulých letech tomu bylo tak, že jsme zažili v Evropské unii zásadní nespravedlnost a pro mě to znamená, že politika soudržnosti nestačí na to, abychom ty eh, nerovnosti odstranili. Je tu vysoká nezaměstnanost, sociální nerovnost, sociální nespravedlnost, chudoba a to jsou věci, které nás velmi znepokojují. A e, my se domníváme, že prostřednictvím tohoto nástroje to nevyřešíme. A já mám k tomu velmi konkrétní otázku. Můžete závazně prohlásit, že se nestratí žádné peníze z politiky soudržnosti? To je tedy jedna věc. A druhá otázka, která se, e, která je koncipována obecně. Ptám se vás, jestli to bude politická pomoc, diplomatická pomoc, anebo eh, je to tedy politická nebo diplomatická pomoc? Eh, na to se vás ptám. Ptám se, jestli pomůžete těm zemím, které to skutečně potřebují, které skutečně potřebují vylepšit svoje správní kapacity, aby mohly provádět strukturální reformy. A e, budete tyto země určovat sami, tedy to, které tu budou? A konečně třetí otázka. E, jde mi o nezávislé kontrolory práce Task v Řecku. E, tato, eh, tyto, tyto nezávislí kontroloři zveřejnili zprávu, která dospěla k tomu, že Task Force pro Řecko nepracovala na základě plánu, eh, výsledky její práce nejsou vůbec uspokojivé. Eh, to jste řekl konec konců i vy sám. A kromě toho ještě další dotaz. alokace těchto prostředků je omezená a my si musíme uvědomit, že tu pomoc, tu technickou a administrativní pomoc nepotřebují všechny členské státy stejně. E, není možno říci, že by Řecko, e, Rumunsko potřebovalo stejnou pomoc jako Německo. Proto se ptám, jaká jsou kritéria, podle nichž budete tyto prostředky rozdělovat a e, jak tedy budete rozhodovat o tom, kdo technickou pomoc dostane, jak zaručíte to, že ji dostane ten, který skutečně potřebuje. Tady eh, je to zpěto i s takzvanými finančními podmíněnostmi, s eh, finančními kondicionalitami. Eh, někdy se totiž stane, že ty prostředky putují do zemí, které je potřebují méně a nedostávají se do těch zemí, které by je potřebovaly nejvíce a do těch sociálních vrstev, které je potřebují nejvíce. A já si myslím, že to je možno prokázat na základě mnoha zpráv a usnesení výboru REGI. My tedy požadujeme, aby se to změnilo. A nyní chci konkrétně hovořit o Řecku. V této souvislosti chci říct jednu věc. V minul, minulosti, v nedávné minulosti e, se v Řecku začaly e, prosazovat reformy. A e, já osobně se domnívám, že takovéto reformy by v takto krátké době nemohly být vůbec prosazeny v takových zemích, jako je Německo nebo Nizozemsko. To uznává dokonce i komise. Uh, A pokud jde o ten podporný rámec, tak je to skutečně tak, že absorpční kapacita nebo absor- míra absorpce eh, v Řecku eh, nebyla dobrá. Já si tedy myslím, že bychom si neměli střílet do vlastních řad a že bychom se měli zamyslet především na to, jak můžeme, nad tím, jak můžeme vylepšit politiku soudržnosti. Děkuji. The floor is yours. A teď má slovo pan komisař. Uh, members, uh, thank you for your... Děkuji, vážení poslanci. Děkuji vám za vaše dotazy. Pokud jde o ty různé úrovně, to znamená národní úroveň, regionální úroveň, ten program bude k dispozici i pro regionální úroveň, ale musí o to požádat členský stát. Pokud tedy o to požádá členský stát, pokud se objeví žádost, pokud se bude jednat o, dejme tomu, regionální reformy nebo o určité oblasti politiky, které spadají do kompetence regionu, regionálních vlád, tak je možno o to e, takto požádat. Kromě toho jste se ptali na období po roce 2020. Ano, v této fázi Evropská komise nepřipravila žádné konkrétní návrhy, které by se týkaly období po roce 2020. Eh, to znamená, že všechno je to předčasné. Umím si představit, že to bude fungovat i po roce 2020. Do té doby už pravděpodobně budeme mít k dispozici první zkušenosti, tak abychom mohli eh, ty Eh, to dosavadní fungování zhodnotit a tomu přizpůsobit návrh pro období po roce 2020. Kromě toho tu byla otázka, která se týkala propojení tohoto podpůrného programu s makroekonomickou kondicionalitou. Rád bych řekl, že eh, tento podpůrný program tedy eh, nebude představovat žádné změny eh, týkající se makroekonomické kondicionality. Nic se tedy nemění, pokud jde o ustanovení týkající se makroekonomické kondicionality tak jak je to tedy začleněno do národních operačních programů eh, v jednotlivých členských státech. A nyní další otázky, které se týkaly vztahu mezi specifickými doporučeními pro jednotlivé země, technickou pomocí a pružností. Pružnost je nepochybně zaručena v tom smyslu, že členské státy se rozhodnou, do jaké oblasti v jaké oblasti chtějí tu pomoc využít, kde tedy použi- potřebují technickou pomoc. Není to předem určeno v těch specifických doporučení pro jednotlivé země, pokud tu jsou tedy potřeby, které odpovídají prioritám, mimo jiné i prioritám Evropské unie. Pokud se tedy členský stát rozhodne, že si eh, zvolí technickou pomoc v této oblasti, v nějaké konkrétní oblasti, kde ji potřebuje, je to možné. Kromě toho, tu zazněla otázka, která souvisí s tím, o čem už jsem hovořil v prvním kole odpovědí, to znamená vztah k dalším oblastem politiky, k překrývání ano, můžete tomu říkat překrývání, ale můžete tomu říkat synergické efekty. Záleží na pohledu a na formulaci. Ano, nepochybně je to tak, že tento návrh má svým způsobem průřezový charakter. My se snažíme řešit ty otázky průřezově, tak abychom poskytli pomoc členským státům při strukturálních reformách. Zaměřujeme se na různé oblasti politiky, tak abychom ty problémy vyřešili. Kromě toho tu zazněly ještě další otázky, které se týkaly technické pomoci, konkrétně Řecku a výkonnosti té pracovní skupiny pro Řecko. Já už jsem ten příklad zmínil v tom dřívějším kole odpovědí šlo o absorpci evropských prostředků kde za pomoci té pracovní skupiny pro Řecko se e, absorpce evropských prostředků zásadním způsobem zlepšila. Kromě toho jsou, ty další, jsou tu další oblasti, kde v tuto chvíli poskytujeme technickou pomoc, buď tedy ze strany komise, nebo tím, že tedy koordinujeme práci expertů a různých mezinárodních organizací, ať už jde o vybírání dat, veřejnou zprávu a e, nebo v souvislosti se současnou uprchlickou krizí. To znamená, že těch oblastí politiky, o které se může jednat, je e, skutečně celá řada. E, v programové programovém období 2014 až 2020 se snažíme především o co možná nejúčinnější využití finančních prostředků a, co, a o použití eh, kondicionalit ex ante. Další otázky. Kapitola 5. Komise dospěla k závěru, že okruh 5 tady použít nemůžeme, protože tento program má operační charakter, to znamená, eh, je to podporný program pro strukturální reformy a proto by z tohoto okruhu financovat být neměl. Nicméně eh, programy pro personál tedy mohou být z tohoto okruhu financovány. Další věc. objevily se otázky týkající se toho, které, který členský stát by byl ochoten se do toho dobrovolně přihlásit. Ano, rád bych konstatoval, že technickou pomoc již eh, ro, intenzivně využíval Kypr a Řecko. Eh, to souvisí s prácí pracovní skupin pro Řecko a Kypr a v tuto chvíli tedy jsme v jednání s dalšími členskými státy, které vyjádřily zájem o tuto pomoc. To znamená, že pokud to mohu schrnout, mohu říci ano, jsou tu členské státy, které o to mají zájem a které by rády využily této možnosti. A nyní ta opačná otázka na základě jakých kritérií budeme vybírat, které členské státy tuto pomoc obdrží, pokud poptávka bude převyšovat nabídku. V tomto případě by to komise posuzovala na základě celé řady kritérií, to znamená naléhavost, hloubka eh, těch problémů, kterým členské státy čelí, podpory, eh, která je v jednotlivých oblastech potřeba na základě analýzy sociálně-ekonomických indikátorů a také všeobecných správních kapacit členských států. My to tedy budeme posuzovat za eh, pomoci těchto kritérií a dospějeme k tomu, které členské státy tu pomoc potřebují nejvíce. Kromě toho další otázka. Jestli by členské státy nestratily prostředky eh, z evropského rozpočtu, důsledku použití tohoto programu. Já si myslím, že už jsem v úvodním eh, projevu jasně řekl, že tím nebudou dotčeny národní obálky členských států. To znamená, že členské státy nepřijdou o žádné prostředky z evropského rozpočtu. A kromě toho další otázka, jestli je to technická pomoc nebo určité politické vodítko. Ano, já bych řekl, že je to technická pomoc a někdy se to může přiblížit Eh, velmi tech, hluboké technické úrovni, to znamená, že to může jít technicky eh, do hloubky. To je naše zkušenost, kterou jsme učinili v Řecku. Další otázka, jestli eh, to může být tedy určeno pro reformy, které si členský stát svobodně zvolí? Odpověď zní ano, pokud to neodporuje prioritám, společným prioritám v rámci evropské politiky. To by mělo být jasně řečeno. Ale ano, máte pravdu, je to značná míra pružnosti, flexibility. To znamená, že členské státy si poměrně svobodně mohou rozhodnout, pro jaké reformy tuto pomoc využijí. Děkuji. Thank you. Děkuji, děkuji pane komisaři, děkuji pane místopředsedo. Bylo to naše první setkání na toto téma, první debata. Vy chcete, něco, vy chcete něco říci ještě? Takže máte minutu. Byla to první příležitost a také to bylo pozvání na dnešek pana místopředsedy pro poskytnutí všech těchto informací. Máme napjatý harmonogram a chceme do července připravit zprávu, nechat ji přeložit. Nevylučuji, že by zpravodajové měli ještě konkrétnější otázky v následujících dnech a požádám pana komisaře, aby byl připraven nám pomoci získat odpovědi na tyto otázky. A ne, neříci prostě, toto bylo na poprvé první přítost a konec, ale potřebujeme, pot, potřebujeme ještě některé podrobnosti k té technické pomoci. Děkuji. Paní Krell, chcete také něco říci? Chtěl jsem pokračovat v tom, že toto je první výměna názoru a věřím, že budeme mít možnost eh, obdržet eh, další informace. Paní předsedkyně na toto téma komise je připravena poskytnout veškeré další informace či vstupy pro vaši práci a těšíme se na úzkou spolupráci v této věci. Děkuji. Děkuji za tuto připravnost a dovolte mi zakončit naše jednání. Dostali jste rozhodnutí koordinátorů. Pokud souhlasíte s těmito rozhodnutími, to jsou rozhodnutí tedy ze včerejška, máte k tomu připomínky, nejsou, takže to považujeme za schválené. Bod různé, pro dnešek nikoli. Děkuji vám a naše příští jednání ve středu 15. června a 16. června dopoledne. A dovolte mi poděkovat tlumočníkům za vaši pomoc a končím dnešní jednání.